Merci, euh, Madame la Présidente. Děkuji paní předsedkyně za to, že mám tuto příležitost prezentovat eh, svou kandidaturu před vaším výborem. Je to pro mě velká čest a také potěšení. Eh, Budu svou prezentaci vyjadřovat ve třech jazycích. Concernen en primer lugar un acento. Eh, má kandidatura se týká především obnovy. Já bych chtěl uh, funkci Evropského veřejného ochránce práv vidět novýma očima. Chtěl bych do toho vnést nové myšlenky, tak abychom mohli čelit novým výzvám, se kterými se musíme potýkat. Další rys typický eh, pro mou kandidaturu je, že jsem eh, veřejným ochráncem práv, byl jsem tady v Belgii v této funkci na federální úrovni a tento, do tohoto úřadu jsem vstoupil v roce 97 a teď jsem vlastně v Prukách v Evropském kolegiu a také jsem na katedře pro alternativní metody konflikt, řešení konfliktů a jsem právník. Pracuji v oblasti evropského práva a to je velice důležité pro funkci veřejného ochránce práv. Jsem také obhájcem a vždy jsem se snažil, aby právo sloužilo lidem a ne, aby to bylo obráceně. To, že jsem právník, je podle mého názoru velice důležité, také pokud jde o funkci ochránce práv. V mnoha členských státech je to dokonce i povinnost, která je zakotvená v ústavě. Dalším aspektem mé kandidatury je to, že velmi dobře znám evropské instituce a agentury, a s některými agenturami tady v Bruselu, Štrasburku a Kodani eh, jsem již spolupracoval, ale i s některými, které jsou mimo Evropskou unii. A dále jsem také zveřejňoval nejrůznější články o Evropské unii, o tom, jakým způsobem zde instituce pracují. Dále je zde pátý aspekt, hovořím pěti uh, oficiálními jazyky Evropské unie a potom znám ještě dva další jazyky. A skutečně se donívám, že je třeba dbát na identitu každého jednotlivce a myslím si, že jazyk je právě důležitou součástí této identity. Myslím si, že tato identice, jedno, identita jednotlivce by eh, měla být určitým středobodem eh, ve vztahu k občanům. Je to důležité i pro ochránce práv, který vstupuje do vztahu s občany. Dalším aspektem mé kandidatury je, že eh, vlastně jsem takovým průřezem generací, nebo jsem takovou v dobrém věku jsem, je mi 50 let, takže už mám určité zkušenosti, ale jsem i ochoten postavit se mnoha výzvám a řešit nejrůznější problémy. Jsem na pomezí dvou generací, které jsou v Evropě i v Evropě velice důležité. Pokud jde o funkci Evropského veřejného ochránce práv, musím říci, že hraje velmi důležitou roli. Jde o posílení demokratické kontroly v Evropské unii. Stáváte se klíčovým eh, aktérem, na kterého se obrací občané, aby je ochránil. A na evropské úrovni je tato věc eh, vlastně slabší než na národní úrovni a tímto bychom mohli pomoci eh, Evropské unii. Je to důležité pro její demokratizaci. Evropský parlament, a to budete vědět mnohem lépe než já, je institucí, eh, která má vlastně největší legitimitu ze všech institucí a v neposlední řadě je takto možné vnést demokratické reflexy do evropských invest, eh, institucí. Evropský ombudsman musí vlastně zavádět tři důležité zásady do zprávy Evropské unie. Jednak je to zásada transparentnosti. Toto musí být základní rys všeho, co se děje v Evropské unii, tak jak je to eh, uvedeno i Eh, v základní smlouvě. Transparentnost je velmi důležitá ve všech institucích a musí to být hlavní priorita pro evropské občany. A další eh, další zásadou je zodpovědnost. Zodpovědnost eh, ve všech oblastech zprávy a na evropské úrovni je potřeba tuto spolehlivost ještě zvýšit. Systém rovnováhy a kontroly. To není tady na evropské úrovni tak rozpracováno jako na národní úrovni. A další zásada, která je pro mě velmi důležitá, to je určitá kultura poskytování služeb. Toto musí být opravdu základní aspekt evropské zprávy. Každý úředník musí dbát na tuto věc. Cílem Evropského ochránce práv je, že budou posílena základní práva v Evropské unii. základní aby mohla být prosazována základní charta práv, nesmí docházet k diskriminaci, také je potřeba zaměřit se na osoby, které si nejvíce zaslouží ochranu, například postižené osoby nebo emigranti, to jsou oblasti, kde je potřeba, aby veřejný ochránce práv v příštím období pracoval. Musí být ovšem také zdrojem nejrůznějších iniciativ a návrhů pro obnovu evropských institucí, agentur, aby se vylepšilo jejich fungování a také program stáleho vzdělávání by měl být, eh, úředníků by měl být zaměřen více na občany a měly by do toho být zakotveny lépe než dosud principy dobré zprávy. Je třeba také provést reformu společenských zásad, ano, opět dobrá zpráva a potom také její provádění na evropské úrovni. A Závěrem bych chtěl říci, že e, Evropský veřejný ochránce práv může hrát velice důležitou roli při překonávání propasti mezi evropskými občany a institucemi Evropské unie. A to intenzivním úsilím, intenzivní prací. Občané v Evropské unii by tímto způsobem mohli být přiblíženi institucím e, a úředníci Evropské unie by si měli uvědomit, jakou roli vlastně hrají, vlastně jak si stojí ve výchladní skříni Evropské unie a je na nich, aby překlenuli tuto propast k občanovi. Společně s institucemi Evropské unie je možné přijímat různé akce k tomu, aby občan měl lepší představu o Evropské unii. Would focus on a better Moje činy a návrhy se mají zaměřovat na zlepšování eh, zprávy za prvé plné prosazování kodexu správné, mm, správní praxe nejen mezi institucemi, ale u všech agentur a úřadů Evropské unie, zejména eh, tam, eh, kde byly zmíněny v rozhodnutí z roku 2008 a také chci, aby byl společný kód správné, kodex správného chování administrativního na základě meziinstitucionálního dialogu. Je podle mého důležité, aby se takovýto kodex rozšířil na chování institucí i agentur. Chtěl bych také širší definici eh, nesprávné nebo nedobré zprávy. Eh, nejen tak, jak vypadá teď, protože se jedná jen o závazná pravidla či eh, zákony, ale já bych také chtěl mít dobrou administrativu, eh, aby zde byl úředník eh, v každém orgánu evropském, který by měl toto na starost. A chci, aby se takto nabádalo k novým inovacím. A na závěr Evropský ombudsman musí také dohlížet nad realizací, prováděním Evropské charty základních práv, jak už jsem uvedla, takže tím se také chci zabývat. Další série činnosti to jsou návrhy, které se týkají potřeby navýšit, posilit známost služeb ombudsmana. Já se s vámi podělím o několik čísel. Navýšení stížností mezi lety 2003 a 2008 představovalo 28,5 Když vezmeme pouze přijatelné stížnosti, těch bylo pouze 15 A když vezmeme počet těchto stížností na člověka, tak to zvýšení bylo nižší než 1 A my jsme zjistili, že dokonce došlo ke snížení o 16 a zároveň se rozpočet eh, veřejného ochránce práv zvýšil o 48 což jasně znamená, že musíme mnohem více dbát na to, abychom lépe informovali o právech občanů. Pokud jde o možnost obrátit se na ombudsmana, musíme spustit trvalou informační kampaň. Já bych chtěl navázat užší spolupráci se sdělovacími prostředky, protože sdělovací prostředky jsou základní páteří, pokud jde o informování občanů o tom, jak se obracet na ombudsmana. Chtěl bych účast na konferencích a seminářích, chtěl bych decentralizovanou síť delegátů ombudsmana, což by nestalo nic, bylo by to něco, co by se dělo při stálých zastoupení při Evropské komisi pak bychom používali informační středisko Evropského parlamentu a zároveň bych navrhl parlamentu, aby správní rozhodnutí povinně poukazovala na možnost obrátit se na ombudsmana. Bylo by tam takovéto poučení. Pokud jde o možnost obrátit se na ochránce práv, tak to musí být jít ruku v ruce s lepšími informacemi pro občany. Měli bychom vytvořit elektronický systém předběžných otázek. Pokud někdo učiní podání, musíme snižovat počet těch podání, která neodpovídají kritériím. Rovněž bych se přemlouval za to, aby existovalo něco společného pro jednotlivé evropské orgány, aby byly tímto způsobem navigováni prostřednictvím tohoto elektronického systému. Pak zde máme intenzivní spolupráce, zintenzivnění spolupráce. To je naprosto zásadní. Je to spolupráce mezi Evropským ochráncem práv a poslanci Evropského parlamentu. Víte, že méně než desetina stížností, které dostáváme, plyne od poslanců. Poslanci mohou podle článku 159 směrovat stížnosti svých voličů na ombudsmana, což znamená, že ochránce práv musí vytvořit jednodušší systém, jak mohou poslanci takto postupovat. Pak je zde spolupráce s vámi, s vaším výborem. Tato spolupráce už existuje, po 14 let byla vynikající, já si myslím, že ale se musíme vyhnout eh, duplicitám, musíme zajistit synergický efekt při šetření společných záležitostí. Pak je zde spolupráce s dalšími výbory za koordinace tohoto výboru pak je zde spolupráce s národními a regionálními ochránci práv a národními a regionálními výbory. To funguje, ale nedostatečně. Víte, že v roce 2008 pouze 8 případů se řešilo ve spolupráci Evropského ochránce práv a národních a regionálních výborů, což je málo, osm je velmi málo. Zde musíme ten synergický efekt posílit. A já bych se přemlouvala za větší spolupráci s národními úřady pro lidská práva na prosazování nové charty a pak je zde spolupráce mezi Evropským parlamentem a Soudním dvorem. To jsou případy přetrvávajících chybných postupů tam, kde veřejný ochránce práv vydal určité doporučení. To je podle mého velmi důležité. A pak zde mám čtvrtý, poslední blok kroků a návrhů. Tyto pojednávají o zlepšení činnosti ochránce práv. Ochránce práv podle mého musí posílit svůj přeskum náležitého uplatňování článku 226 a 228. To je přeskum ze strany Evropské komise. A případy porušení smlouvy. Zde jsou snahy o lepší právní úpravu a v této věci může procesně i věcně ombudsman mnoho pomoci. Eh, dále je zde snižování času na vyřízení stížnosti. Průměr je 13 měsíců, ale řada stížností trvá více než 18 měsíců. Tento čas by se měl snižovat. Dále je třeba systematicky sledovat, jak se dále vyvíjí situace v těch případech, kde bylo zjištěno eh, určité pochybení. A dále ochránce práv musí posílit zjednodušený postup a smírné řešení. Na to já hodně věřím, konkrétně v mé zemi. A je to něco, co je velmi vhodné. Je to vhodnější než klasický postup šetření a vyřízení stížnosti. Děkuji vám, děkuji paní předsedkyně a budete-li mít dotazy, taky rád odpovím. E, Děkuji vám. Zahájíme tedy e, diskuzi a teď předám slovo k otázka paní Gruny. Děkuji, paní předsedkyně. E, dobrý den, pane Monet. Poskytl jste nám tady spoustu informací a mě by zajímalo, abyste z toho vypíchnul prioritu pro budoucího Eh, Evropského veřejného ochránce práv eh, na příští mandát, pokud takovou máte, a potom, jak je možné vylepšit fungování eh, veřejného ochránce práv a jestli je potřeba změnit jeho statut. A potom by mě zajímalo, jak by evropské instituce měly zlepšit služby pro evropské občany s ohledem na svou specifickou roli a zodpovědnost, tak jak je definována ve smlouvě? A samozřejmě by mě zajímalo, bez ohledu na stávajícího ochránce práv, jaké nedostatky vidíte eh, ve, v práci veřejného ochránce práv a jak konkrétně bude realizovat eh, váš projekt, protože eh, byl velice rozsáhlý a bude asi obtížné všechno zrealizovat, takže můžete nám některé nejdůležitější věci z toho jmenovat. Potom, jak budete spolupracovat s výborem PETY, jakým způsobem chcete utvářet tuto spolupráci a jak si představujete vaši spolupráci s ostatními institucemi. Děkuji. Grazie, l'onorevole Bossinaro. Děkuji, pan Bustinaro. Signora Mr. Monet, the Petty Committee has... Výbor Petty zaznamenal, že v roce 2008 36 stížností se týkalo nedostatečné transparentnosti včetně nedostatku informací, neposkytnutí informací nebo neposkytnutí dokumentů. Jak zlepšit tuto situaci, abychom získali důvěru občanů? Co navrhujete? Děkuji. Grazie, l'onorevole. Děkuji, paní Hankis. Köszönöm szépen. Kedves... Já děkuji. Pane Mone, já bych se ráda zeptala na tyto dvě stručné otázky. Zde se jedná o jeden váš cíl, který jste vysvětlil, zlepšit to, jak působí úřad veřejného ochránce práv a jak působí Evropská unie. Jsme zde proto, abychom sloužili občanům a naše image není vždycky nejlepší. Co? Jakou máte představu pokud jde o porušování práv. Nejsou případy porušování práv, která jsou více v módě a méně v módě. Nikdo nemá pocit, že nikdo nesmí mít pocit, že jeho problém bude řešen jako druhotná záležitost. Druhá otázka zní takto. Vy jste poukazoval na užitečnou dynamiku a to je něco, co se mi velmi zamlouvá. Máte pocit, že jste dostatečně silný v kranflecích, pokud jde o to, abyste se mohl podrobně podívat na problematiku korupce? I tam, kde by se korupce objevovala na nejvyšších úrovních vlád pak otázka bezpečnosti, svobody. Pokud nejsou tyto jevy rozporuplné, tak často jsou to záležitosti paralelní. Tam, kde chráníme bezpečnost občanů proti teroristickým útokům, tam často porušujeme jiná jejich práva. A prosazování práv je velmi důležitá. Mě by zajímalo, co si myslíte o této paralelnosti, která je velmi citlivá. Velmi často se o tom hovoří. To je moje další otázka. Pak se chci zeptat na Lisabonskou smlouvu. Až vstoupí v platnost, bude, budou nová fóra, konkrétně referendum. Co si myslíte o hromadném porušování práv menšin, například na Slovensku nebo v Maďarsku, není možné používat rodný jazyk. Jaké řešení předvídáte v této konkrétní oblasti? Děkuji paní Paliadili. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μωρέτη, για την πολύ δυναμική παρουσίαση. Děkuji za tuto dynamickou prezentaci. Vysvětlil jste nám, jak by měl eh, postupovat ombudsman, aby učinil zadost svým eh, úkolům. Mám dotaz, jak chcete zkrátit eh, dobu vyřizování eh, žádosti, dobu odpovědí na žádosti. Prakticky. Harkin. Paní Harkin. Thank you. Já děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, pane Mone. Děkuji za velmi výmluvnou a podrobnou prezentaci. Já mám na vás několik dotazů. Jsou velmi stručné. Většina z nich se týká toho, že bych ráda, abyste uvedl příklad k těm věcem, o kterých jste hovořil. V prvé řadě jste hovořil o tom, že se přesouváme k novým výzvám od klasických eh, právních, v právu zakotvených práv. Pak jste ve své argumentaci hovořil o rozdílu mezi kontinentálním anglosaským právním systémem a o tom, že je potřeba respektovat oba tyto systémy. Mohl byste to trochu rozvést? Pak jste hovořil o tom, že zákon musí vždy sloužit občanům. Máte něco konkrétního na mysli? Nějaký konkrétní předpis Evropské unie, který podle vás by mohl sloužit lépe občanům? A mohlo by se také říci, jak to zajistit? Další otázka se týká toho, co jste říkal o nesprávných postupech ve zprávě. Jak byste chtěl rozšířit tu definici? Já jsem úplně nepochytila, co jste říkal v této věci rozšíření definice. Můžete to prosím zopakovat? A pak poslední otázka. Vy jste hovořil o potřebě synergických účinků mezi výběrem PETY a uh, ochráncem práv při šetření stejné věci. Asi jste měl na mysli něco konkrétního. Já bych ráda, abyste to rozvedl a řekl nám, co konkrétně jste měl na mysli. Děkuji. Děkuji. Já děkuji. Já bych chtěla poděkovat za jednotlivé připomínky, které jste zmínil, za tu spoustu připomínek. Zní to slibně. Vy jste říkal, že byste zlepšil sledování po řízení v případě porušení smlouvy, pokud byste měl pravomoc takto konat z procesně právního i hmotně právního hlediska. Můžete prosím vysvětlit, jak byste sledoval rozhodování komise, co se týče věcné stránky věci? A pak jste říkal, že pouze málo kdy, pokud vůbec někdy, poslanci Evropského parlamentu využívají svého práva a obracejí se na evropského ochránce práv. V kterých případech nás postrádáte? Můžete nám říci, kde jsme se měli vést lépe, kde jsme se měli obrátit na Evropského ochránce práv? když máme toto konkrétní právo, které můžeme uplatňovat. To je zajímavé, vy nás z toho viníte. Možná máte na mysli něco zásadního, co jsme nepostřehli a mě by velmi zajímalo, co jste tím myslel, kde jsme se nevedli až tak dobře a kde jsme se dobře nezhostili svých úkolů. Vrankos. Děkuji, pan Salavrakos. Αναφερθήκατε, κύριε Μωρέ, se mě Hovořil jste o rovnováze vztahu mezi veřejným ochráncem práv a petičním výborem. Mě by zajímalo, jestli vidíte někde nějaká napětí nebo něco, co by vedlo k určitým problémům eh, v práci ochránce práv. La parola di nuovo Mr. Monet. Slovo má opět pan Monet. Um, a lot of questions. To byla celá řada otázek, paní předsedkyně. Se pokusím na žádnou z nich nezapomenout. Děkuji vám, paní Grani, za vaše otázky položila jste velmi případnou otázku. Říkala jste, abych si vybral určitou prioritu, prioritu mezi těmi četnými, které jsem zmínil. Je to velice obtížné, protože já si myslím, že tady je celá řada věcí, které jsou velice prioritní. Sice to možná není všechno na stejné úrovni naléhavosti, ale přesto je tady mnoho věcí, které skutečně prioritní jsou. Pokud jde o mě, pokud si mám vybrat některou z těch priorit, tak si myslím, že právo občanů eh, je třeba prosazovat, musí se obrátit na ochránce práv a to je pravděpodobně jedna z těch předních priorit, jestli ne ta hlavní instituce. Ochránce práv už existuje 14 let a za tuto dobu narostl počet stížností ale když to srovnáme s národní úrovní ve většině našich členských států, tak je to pořád ještě málo stížností, když to vidíme absolutně. A když si to zanalizujeme z pohledu těch přípustných stížností, eh, přípustní, které spadají do kompetencí ochránce práv, tak tady je to číslo tak nízké, že žádný ochránce práv v národním státě by nemohl rozumně obhájit, proč tomu tak je. Na evropské úrovni tam je to samozřejmě velice odlišné, protože občané, kteří eh, vstupují do kontaktu eh, s evropskými institucemi, nejsou eh, všichni občané. Ne všichni občané mají tento kontakt. Takže proto je to ten počet nižší, protože jinak by tady bylo opravdu miliony stížností. Ovšem, eh, teď za těch 14 let eh, se ten počet stížností eh, za stolik nezměnil, nenarostlo to, pokud jde o ty přijatelné, přípustné stížnosti, ke kterým je ochránce práv kompetentní. Tím spíš, že rozpočet pro ochránce práv je kritizován z několika stran. A mohlo by se tady z toho vyvodit, že řešení stížností je pro občany stále dražší, když se podíváme na to, kolik těch stížností skutečně je přípustných nebo dospěje k nějakému výsledku. Takže to je situace, která známí, znám tyto názory, znám je z Belgie a e, bez pochyby je to zvrácený pohled na věc, ale znám to a vím, že se k tomu dochází. Takže toto jsou různé důvody, které k tomu vedou a tady je potřeba opravdu, aby občan dobře znal svá práva. Eh, to je důležité v demokracii. Musí také lépe znát eh, ochránce práv, to, že má to právo se na něj obrátit a je potřeba zintenzivnit tu spolupráci, také pokud jde o šíření těch informací, tak, aby opravdu bylo možné lépe zaměřit, zacílit ty stížnosti, eh, které jsou předkládány. Nedonívám se, že je potřeba změnit statut eh, veřejného ochránce práv eh, na evropské úrovni. Eh, když jsem byl advokátem, tak jsem si přál změnit tuto funkci, tento statut z několika důvodů pro dobro občanů a institucí EU si myslím, eh, že tyto dvě změny, které jsem si přál, byly opravdu zapracovány do toho nového statutu a eh, já za to blahopřeji Evropskému parlamentu i eh, dřívějšího ochránce práv, který za to jistě Boh bojoval. Je tady také článek 4 a 3, které umožňují ochránci práv, aby znal informace podle článku DEF z nařízení 1049 a já si myslím, že to nebyl můj vynález, to, to je postup, který je, je uplatňován v několika členských státech na národní úrovni ochránců práv a je to velice účinný postup. Umožní to zaručit důvěru občanům, eh, protože se jim potvrdí, že ta informace je skutečně důvěrná a tady opravdu nedochází ke špatné zprávě eh, když je to nějaký neutrální orgán jako ochránce práv, tak ten je tady právě proto, aby objektivně mohl říci, eh, jak, jak ta, jaká ta situace je, jak to s tím je. A členské státy, eh, tady pokud jde o to sdílené tajemství, tak tady ta důvěra v instituce roste. A tehdy jsem měl ještě jiný návrh, který bych už dnes nepředložil, protože eh, Evropský parlament o tom debatoval, Evropský parlament se rozhodl, že to není dobré a šlo o to, že v, něko, v několika členských státech eh, to bylo tak, že eh, tady byla snaha obracet se přímo na Evropský soudní dvůr, protože tady byla špatná zpráva. A já si myslím, že to řešení, které bylo nalezeno na evropské úrovni, je velmi dobré. Od smlouvy z NIS Evropský parlament má právo obrátit se na soud. A proto tedy si myslím, že tady by mohla být posílena spolupráce mezi parlamentem a soudním dvorem právě na základě toho doporučení, které udělá ochránce práv a potom to podpoří parlament, eh, který, když se to bude přát, se bude moci obrátit na soud. A jak zrealizovat tak široký plán. Je pravda, že je to rozsáhlý plán a já mám velké ambice pro tuto funkci. Myslím si, že občané mají právo na to, abyste byl ochránce práv na regionální, národní i evropské úrovni, aby eh, ta funkce byla vykonávána co nejefektivněji. Já myslím si, že těch 14 let eh, se to velmi dobře rozvinulo, ale je tady pořád ještě prostor na určité zlepšení a já budu mít pět let, pokud mi Evropský parlament svěří tuto funkci a já si myslím, že to je možné dvěma způsoby. Za prvé, eh, je tady otázka spolupráce ochránce práv. Je potřeba, aby dobří lidé byli na správných místech, aby, využil, aby byl využit jejich talent. A já znám některé lidi, znám jejich práci, sleduji je 14 let a jsem opravdu velice přesvědčen o kvalitě práce těchto lidí, takže eh, myslím si, že to je opravdu týmová práce. A další věc, eh, kterou takový program vyžaduje, pokud má být úspěšný, je vytvořit určitou synergii, chuť spolupracovat a vylepšovat se ze strany institucí a agentur. Já si myslím, že tady opravdu je potřeba určité pokory a vytrvalosti, je potřeba eh, tady spolupracovat mezi těmito institucemi a vytvářet tuto vůli. Eh, já v Belgii, eh, když jsem začal v této oblasti působit, tak tam to bylo opravdu problematické. Lidé nebo strany nechtěly eh, ochránce práv, protože nikdo nechce být kontrolovan, ale když pochopíte, že tento kontrol tady není proto, aby vám eh, se díval na prsty, ale jde o to, aby byla nalezena lepší cesta k lepší zprávě, tak potom eh, je možné pochopit, že tady vznikne situace výhodná pro všechny strany, že Eh, jde o tuto filozofii. A já si myslím, že tento program je možné vést pouze, když tady bude vynikající spolupráce mezi ochráncem práv, jeho týmem a institucemi. Potom eh, ta otázka spolupráce eh, s výborem PETY. Já bych na to rád odpověděl později, protože tři řečníci se mě na to zeptali, takže já bych spíše Eh, na to odpověděl někdy později. Myslím si, že jsem odpověděl i na tu otázku spolupráce s institucemi, že to je velice důležité pro provádění tohoto programu. Pan Bostinaro? Já vám asi odpovím anglicky, vy jste se ptal anglicky. Ano, 36% všech stížností se týká nedostatku transparentnosti, zamítnutí, poskytnutí dokumentů, informací. Toto číslo je vysoké. Je mnohem vyšší než ten podíl stížností, které se dostanou na stůl národním ochráncům práv. 36% je mnoho. Je to znepokojující. Já bych neřekl znepokojující, já bych řekl, že to je signál, že by ochránce práv se měl soustředit na právě problematiku transparentnosti. A ti dva ochránci za poslední 14 let se na to opravdu soustředili. A je to soulad s nařízením 1042 z roku 2001 je to jedna z možností, jak se obrátit dál, buď na soud nebo na ochránce práv v případě, že tedy nebyly poskytnuty informace nebo dokumenty. Je to pro evropské občany. Je to záruka, že jejich právo bude realizováno jak zvýšit transparentnost a jak snížit počet stížností na transparentnost. Já myslím, že odpovědí je spolupráce a zvyšování povědomí, spolupráce s institucemi. Musíme neustále opakovat, jak je to důležité. A není to náhoda, že článek 1 smlouvy právě klade důraz na tento přístup. Já myslím, že stejně jako vy, já mám špatný dojem z té propasti mezi občany a Evropskou unii a nedostatek transparentnosti je určitě součástí této propasti a nedostatečné důvěry. Jak to vyřešit? Jak zvýšit to povědomí? Proto jsem tlačil na nepřetržité vzdělávání informovat o tom, že nejde o to sloužit státu, parlamentu, komise nebo instituci, že jejich prací je sloužit občanům. A občané požadují otevřenost tak, jako ji požaduje smlouva. To je tedy jedna věc. Povědomí o službě. A pak praxe řada pracovníků v rámci Evropy a mimo Evropu se musím přiznat, že tuto prioritu nedostatečně sdílí. Ano, došlo k jasnému zlepšení, ale máme před sebou ještě dlouhou cestu. Druhým prvkem je spolupráce. Jak postupovat? A to je to, co jsem říkal už paní Griny. Spolupracovat se všemi orgány, já jsem hovořil s panem Meždátem z Evropské investiční banky. Víte, že s ním Evropský ochránce práv zpracoval memorandum. A říkali jsme, jak je zjevné, že je velmi důležité, aby otevřenost byla opravdu v jádru každodenní činnosti. To je důležité pro nás jako pro ně. A já myslím, že toto povědomí zde zatím ještě není. Musíme na to neustále dbát a snažit se o zajištění transparentnosti. A co právní překážky nebo eh, závazná pravidla, která by toto upravovala a pak byla vymáhána a sankcionována orgány. Další otázka byla položena v vy jste se ptala na něco jiného. Vy jste se ptala na otázku image. Není to image ochránce práv. Já nechci, aby se příliš mnoho kladlo pozornost na ochránce práv jako takového. Spíše by se měla klást pozornost na právo občanů obrátit se na ochránce práv. To je něco, o čem by se mělo víc vědět. Vy jste položila zajímavou zásadní otázku. Jak zajistit rovnost práv? To je základní činnost ochránce práv. Nejen jeho, ale hlavně jeho. Zajistit dodržování práv. A já bych dokonce zašel ještě dál. Já jsem právník. Já jsem hodně publikoval na téma rovnosti, což není úplně to samé eh, v anglosaském právním systému jako v kontinentálním právním systému. Rovnost jde v ruku v ruce se solidaritou to je něco, co mě provázelo devět let, co jsem působil jako národní veřejný ochránce práv. Mám a měl jsem za to, že v rámci veřejné služby není možné vykonávat povinnosti, aniž by člověk zároveň zajišťoval rovnost a spravedlnost. Rovnost a spravedlnost nejsou stejné pojmy. Já bohužel nemohu tyto pojmy rozvádět dál vzhledem k časovému omezení, ale je to téma, které mě velmi zajímá a je to otázka, která je velmi důležitá a zde může ochránce práv sehrát zásadní roli v zájmu zlepšení správních postupů. Je pravda, že jsem ještě nehovořil o boji proti korupci. To je také základní činností ochránce práv, stejně jako to platí u jiných orgánů Evropské unie, jako je úřad OLAF. A ano, nyní se vrátím k otázce paní Griny. Jsem velmi rád, že nový statut ochránce práv dává ochránce práv možnost předat pracovníka příslušnému orgánu v situaci, kdy se jasně prokáže korupce. Opět image Evropské unie se skutečně zhoršila tím, že došlo k těm případům korupce. Můžete mít tisíc skvělých a čestných pracovníků, ale potom máte jeden případ korupce a věc bude medializována a důvěra v Evropskou unii se podlomí kvůli jednomu jedinému případu. Proto musíme být velmi obezřetní, pokud jde o případy korupce. I zde ovšem musím říci, že kontrola je záležitostí a posteriori. Vzdělávání je a priori. Jak zajistit, aby naši pracovníci opravdu vykazovali eh, nasazení pro svoji práci? Pak bezpečnost a svobody a související otázka. Tyto dva pojmy se nevylučují, to platí a sdílím váš názor, ale někdy se může stát, že se pracovník nebo určitý činitel dostane do situace, že tyto dva pojmy jsou opravdu protichůdné a v tomto případě bezpečnosti a svobod a těchto dvou pojmů musí ochránce práv být opravdu velmi pozorný a zajišťovat bezpečnost a zároveň dodržovat práva. To je základní záležitost. A platí to už po staletí. A já jsem velmi hrdý na to, že na národní i evropské úrovni už se vytvořily instituce, které skutečně byly dostatečně obezřetné a dostatečně upozorňovaly evropské představitele na to, aby nekladli příliš mnoho důrazu na jednu věc oproti té druhé v případě těch dvou pojmů bezpečnost a svobody. A pak zde máme v neposlední řadě problematiku porušování práv menšin. A jak jsem vám říkal, mám opravdu velký zájem o problematiku menšin. Znám menšiny ve vlastní zemi. V Belgii máme spoustu menšin, v podstatě zde máme tři menšiny. A ne vždycky jsou stejné. Takže o menšinách toho vím hodně a tomuto tématu se hodně věnuji a po těch devět let práce jsem se tomu hodně věnoval. Snažil jsem se vždy zajistit dodržování práv menšin. Může jít o lidi nebo o jazykové menšiny, může jít o příslušníky různých pohlaví, jsou to různé možnosti a já, pokud budu mít možnost, tak bych rád se dále na prosazování práv menšin podílel. Omlouvám se, pane Monete, je zapotřebí, abyste zrychlil, protože už máme spoždění. Jak zrychlit eh, vyřizování stížností. Já jsem rád, že tato otázka zazněla, protože jinak by to znělo, že jsem zde přenesl spoustu pěkných nápadů bez nějakého nastění realizace. V prvé řadě chci říct, že si uvědomuji, jak už jsem jednou říkal, že už došlo ke zlepšení. Dostáváme se na úroveň 12 měsíců průměrně. Průměrně to bylo 13, původně více než 13 měsíců a já si myslím, že na 12 měsíců se dostaneme. což je proces podle eh, článku 226 a 228. 12 měsíců to je akceptovatelná délka řízení. Ptáte se, jak to zkrátit. To bylo to, co jsem říkal naposledy. Zkrátit to lze tak, že budeme používat zrychlené a smírné řízení. Já už jsem takto postupoval v Belgii. Používání jednoduššího, pružnějšího řízení. Tím získáte čas. A vy a vaši pracovníci díky tomuto času mohou věnovat více času eh, zpracování stížnosti a vyřízení stížnosti. Takže jednodušší a pružnější řízení vám ušetří čas a ten čas můžete potom věnovat těm standardním podáním, které ne, neprobíhají tím zrychleným či zjednodušeným postupem. Takto jsem to řešil ve své zemi. Paní Akin. Ne, paní Oukin, já zatím hovořím na paní Hakin. Já se omlouvám za špatné vyslovení jména. Vy jste položila několik otázek a já se nejsem jist, jestli jsem pochopil tu první otázku. To jsou ta klasická práva a nové výzvy. Já asi přejdu rovnou k vaší druhé otázce. Ano, Evropa má dva právní systémy. Systém obyčejného, obyčejového práva a kontinentálního práva. Na jedné straně kontinentální, na druhé straně obyčejové systém práva equity. Já myslím, že tyto dva právní systémy se vzájemně doplňují. A jak už jsem říkal, já jsem v Belgii využíval principu práva equity. pojem spravedlnosti jsem se snažil zavést do celého systému a mohu vás ubezpečit, že to bylo složité přesvědčit parlament, akademiky a představitele státu o tomto pojmu. Říkal jsem, že to je pojem velmi praktický a že by bylo dobré pojem equity zavést do našeho systému. Já opravdu věřím na to, že se tyto dva systémy vzájemně doplňují. Zároveň si myslím, že bychom měli tyto oba systémy používat při jednotlivých řízeních. V Evropě máme tři generace ochránců práv. Nejprve tedy první generace v severských zemích, 70. léta, pak eh, po pádu zdi a jednotlivé země si vytvořily své různé modely, své různé priority a způsoby řešení problémů a všechno to je velmi praktické a užitečné, protože se to vzájemně doplňuje. U ochránce práv bychom měli zajistit tuto doplňkovost, aby tyto dva systémy v něm byly schopny koexistovat. Definice správného správního postupu. Pa, pan Sedrman, první ochránce práv v roce 97 nebo 96, psal o definici nesprávného postupu. Já jsem s ním tehdy komunikoval. Říkal, že jde o porušení závazného pravidla či principu. Už před 14 lety jsem s ním nesouhlasil a tehdy jsem mu napsal, řekl jsem mu, že ta definice musí být širší, že nesprávný postup musí zahrnovat i porušení toho takzvaného měkkého práva, principů nenutně závazných. To neznamená, že nesprávný postup je, zá, je postup protizákonný. A já si myslím, že bychom tento pojem skutečně měli rozšířit. A nyní se vyjádřím k otázce spolupráce petičního výboru a ochránce práv. To je otázka, kterou jste pokládali. Já to chci uvést na pravou míru. Já jsem sledoval historii této instituce od jeho počátku a spolupráce mezi panem Siramanem a panem eh, Diamandrosem v tuto chvíli a vaším výborem byla vždy vynikající. Celá zjevně se ta spolupráce zlepšovala v průběhu času. A já nic nekritizuju a nikomu nic nevyčítám. Přesně naopak, já si myslím, že ta spolupráce je mnohem lepší, než je v mnoha členských státech. Myslím si, že by tato spolupráce mohla jít příkladem některým národním ochráncům práv. Já jsem, paní Valiaderis, zaznamenala ve vaší zprávě, že u těch společných otázek, které řeší jak výbor, tak ochránce práv, bychom opravdu mohli spolupracovat úži, abychom se vyhli tomu, že budeme uh, zpracovávat stejné otázky. Můžeme nalézt okruhy, kde má pravomoc výbor, pokud jde o nějaké hromadné uplatňování práv a ochránce práv má zase pravomoci v těch jednotlivých případech. Ale je to stejně pořád jeden okruh a jedno téma. Paní Hauken, vy jste položila velmi důležitou otázku právního až soudního charakteru. Evropský ochránce práv je oprávněn vyhodnocovat způsob, jak Komise uplatňuje články 226 a 228. A já jsem říkal, že to lze vyhodnocovat z procesního hlediska, tak i z věcného hlediska. Jak komise využila či případně nevyužila své pravomoci. A já neříkám, že ochránce práv by měl dohlížet na to, zda Evropská komise využívá své základní pravomoci podle článku 226 a 228. Memorandum, které podepsal Evropský ochránce práv a Evropská komise k těmto dvěma článkům jasně konstatuje, že komise má svobodu uvážení využít tento článek nebo ne. A tato svoboda uvážení je něco, co můžeme podrobit kritice. Je to ale něco, co bylo potvrzeno Evropským soudním dvorem. Takže to není pojem, který by byl v ohrožení. Já tvrdím pouze to, že ochránce práv už tímto způsobem postupuje. Když si přečtete výroční zprávu, tak zjistíte, že nejen z procesního hlediska, ale i z věcného hlediska, z motně právního hlediska tuto věc sleduje, jak se uplatňují články 226 a 228. A ochránce práv může například konstatovat, že komise nepostupovala přiměřeně v otázce uplatňování článku 226 a 228. A to mě přivádí k základnímu principu, který se rozvinul v Belgii a to je princip přiměřenosti. Někdo je zavázán využít určitou pravomoc, nebo je to zakotveno v nějakém předpisu a nevyužije to, tu pravomoc. To je právě ta svoboda uvážení. Svoboda použít tu pravomoc přiměřeným způsobem. A to je něco, co bylo potvrzeno na národní i mezinárodní úrovni soudními orgány veřejná služba je oprávněna využít určitou pravomoc a to na základě přeměřenosti. Tuto pravomoc může využít ochránce práv a vyhodnotit, zda čl- uplatňování článku 226 a 228 bylo realizováno přeměřeným způsobem. Takže to jsou jednak správní aspekty a potom přiměřený způsob, jak tuto pravomoc použít nebo využít nebo případně dokonce zneužít. Další otázka, jejíž tazatel už opustil sál. Já už jsem se k tomu v podstatě vyjádřil. Já jsem říkal, že je třeba eh, navázat ještě užší spolupráce, což se děje těch posledních 14 let. Myslím, že můžeme zahájit eh, postup ke HDI a to velice rychle. Mám totiž jen jednu žádost o slovo a to od eh, Hepkina. Děkuji, pane, paní předsedkyně, budu opravdu stručný. Vyslechl jsem pana Moneta hovoří i mm, holandsky, eh, takže já také mluvím teď holandsky. Tak eh, vy chcete udělat něco jako obamovskou reformu. Instituce eh, v Bruselu jsou silné. Já jsem pracoval v kanceláři komisaře Kalase, vím, jak tam vypadá i spolupráce s ombudsmanem. Často docházelo k přátelským řešením. Nicméně právní služba komise říkala, že to tak nejde z toho či onoho důvodu. Je to taková vatikánská kůrie, která se snaží uchovat si vlastní eh, privileje. A eh, tváří v tvář takto silným institucím, jak je chcete reformovat zvenčí, jak vidíte komunikační možnosti, komunikační prostředky. Vy jste říkala, že chcete zprostředkovávat, že chcete být mediátorem. Um, mezi institucemi a občanem, že chcete být energický. Jak můžete přispět uh, vaší komunikací tak, aby, aby se zlepšoval obraz Evropské unie? A pokud budete zvolen, tak vám uh, budu přát štěstí. Ještě pan Jarab žádal slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Tato otázka se dobře hodí, eh, ta má otázka se hodí k tomu, co říkal předřečník. Já si myslím, že pokud se roznese, nebo pokud občané Evropské unie budou mít pocit, eh, že veřejný ochránce práv toho může mnoho pohnout, že dokáže občanům pomoct, že bere občany vážně, tak potom samozřejmě se zvýší i počet stížností, protože většinou jsou lidé přesvědčeni, že to nemá smysl, že to všechno trvá příliš dlouho, takže proč se obracet na ochránce práv? Takže já si myslím, že nejdůležitější opravdu je, aby občan byl brán vážně a aby jeho stížnosti, tedy to vyřizování stížnosti, netrvalo příliš dlouho. Nejhorší je, když už občan nikdy o té stížnosti ani neuslyší. A má otázka je, co by bylo potřeba legislativně změnit v tom, aby to opravdu bylo rychlejší? A potřebujete k tomu pomoc Evropského parlamentu? Tedy já si myslím, že tady je potřeba bojovat na všech frontách. Musíme eh, vlastně ty stížnosti, ty petice rychle zpracovávat, protože občané mají právo na odpověď a na to, aby padla v přiměřené době. Děkuji. Takže co je potřeba změnit k tomu, abychom toho dosáhli? Ehm, Epping, eh, Děkuji za váš dotaz. Zdá se, že můj program je ambiciozní, snad příliš, nevím. Nicméně je třeba být ambiciozní na takovouto funkci. Vím a také jsem řekl, vzhledem k tomu, že profesionálně spolupracuji celou řadu let s evropskými institucemi, že tedy vím, jak silné mohou být instituce při snaze zabrzdit reformy či podkopat. A na evropské úrovni Někdy, čas od času, instituce či hm, zaměstnanci institucí opravdu nejsou pro určité změny. To je pravda. Ale to je jen střípek z celé mozaiky. I na národní úrovni je normální, že veřejný ochránce eh, práv žádá změny, eh, žádá otevřenost, transparentnost. Já jsem to dělal devět let. Nestačí to zařídit nějakým mávnutím proutku. Je třeba vytrvat. Jediný způsob, jak středně či dlouhodobě dosáhnout eh, cíle, je vytrvat. Nic se nestane přes noc. Ještě druhá otázka ohledně eh, sdělovacích prostředků. Jak bych tedy představil svou práci sdělovacím prostředkům? Příklad. Mohu vzít z několika zemí kde v Rakousku, Belgii, Francii, Bel... Mm, Švédsku a jinde. Tam jsou zvláštní dohody eh, s veřejnými ochránci práv, aby byla lépe známa jejich činnost. To neznamená, že obden budu pořádat tiskovou konferenci, to není můj cíl ale je třeba mít eh, formalizované nebo oficiálnější eh, programy i na úrovni národní a regionální. Ehm, a ještě panu Jarovi bych chtěla odpovědět. Mám jen 30 vteřin. Ich bin ganz... Musím říct, že s vámi plně souhlasím. Může to být velice důležité, i když velice obtížné, vytvořit naději když potom ta naděje nebude respektována. Já s tím plně souhlasím. A když jsem byl ombudsmanem v Belgii, tak jsem to často zažil. A zažil jsem, jak strašné to může být. Takže máte pravdu. A proto jsem právě říkal, že je potřeba spolupracovat na tom, aby občané poznali právo, aby se obrátili na ochránce práv a aby byly vytvořeny příslušné programy k tomu, aby se nestalo, že občani, občané se obra, budou obracet na ombudsmana s nepřípustnými stížnostmi. A tady je potřeba splnit všechny ty stránky, je potřeba velké spolupráce. Grazie, Mr. Monet. No je... Děkuji vám, pane Monete. Tímto jsme skončili se slyšeními a i s vaším. Děkujeme vám a loučíme se s vámi. Máme pár minutek na uzavření naší dnešní schůze. Jak víte, výbor nemá ani povinnost, ani možnost eh, vyjádřit jakési hodnocení. Takže na konci tohoto maratonu my jen předáme předsednictvu parlamentu zápis z těchto slyšení se všemi projevy a s našimi úvahami ohledně slyšení všech tří kandidátů, kteří usilují o pozici veřejného ochránce práv Evropské unie. Pokud nemáte tedy Eh, další doporučení či poznámky pro předsednictvo, tak eh, vám